So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na posledním zasedání před letní přestávkou. Máme před sebou ještě trochu práce. Die Sommerpause beginnt. Před prázdninami a chtěl bych se zeptat, zda máte poznámky k pořadu jednání. Zdá se, že ne. A já bych chtěl říci, že bod 21 eh, odpadne, a to proto, že jsme o tom jednali již v červnu. Jedná se o zprávu z návštěvy delegace v Polsku. Dvě sdělení. Eh, za prvé, dnes v parlamentu probíhá akce Červeného kříže pro dárcovství krve. Samozřejmě, že i poslanci jsou eh, vyzváni darovat eh, krev eh, v oblasti během léta je vždy nedostatek krve k dispozici. Dále bych chtěl také pohovořit o neformálním setkání ministrů životního prostředí v Polsku. Včera první téma bylo eh, efektivní využití zdrojů. Eh, komise eh, předloží červenou složku k této záležitosti, aby bychom měli také připravit eh, zprávu. Eh, sedmý ekologický program je otázka, o které se diskutovalo. Diskutovalo se o tom, co má obsahovat, ale všichni si přáli, aby eh, tento sedmý akční program pro životní prostředí byl proveden dále ochrana klimatu a příprava na Durban. Eh, to je téma, ve kterém se častěji zdůrazňovalo eh, také to, že to je i eh, vlastně africké téma, je zde otázka zalesňování a podobně, která rovněž zajímá Afriku. Eh, dohoda v Derbnu také asi nebude dosažena. Eh, prezident Obama eh, již naznačil, že před prezidentskými volbami se pravděpodobně nic nezmění, to znamená, že nejspíše nebude dosaženo dohody. Několikrát se také zmiňovala otázka usnesení parlamentu, které nebylo prosazeno. Eh, to bylo pokládáno za projev laboty, eh, za vyjádření toho, že si nejsme zajedno o tom, jak bojovat proti klimatickým změnám a Eh, dále to bylo také chápáno jako dosažení kompromisu, které, eh, který však nebyl přijat v plénu, takže to je otázka, o které musíme dále diskutovat. Ve zprávě ICOT je eh, již mnoho energie, mnoho práce, která se investovala již jednou. Došlo k určitému ztroskotání eh, v otázce atomové energie. Nyní se jedná tedy o ochranu před klimatickými změnami a tady eh, musíme se snažit více, abychom měli také určitý ústupový plán B Eh, nesmíme takto mrhat prací a pozicemi. Eh, domnívám se, že z toho hlasování jsme vyšli spíš oslabení než posílení. Eh, Richard Zebr se hlásí a potom kolega Jürgensen. Ano, dobré ráno. Sice to není na pořadu jednání, abychom diskutovali o této zprávě, eh, která již byla odhlasována v plénu, to bych chtěl předeslat. Ale za svou skupinu bych chtěl také zcela jasně říci, že my eh, jsme se drželi eh, toho vyjednaného kompromisu a bylo také jasné to, že my jdeme touto cestou. Několikrát jsme zdůraznili, že snížení o 20 CO2 a navýšení o 5 eh, v efektivitě eh, energetice, eh, to jsou cíle, které dodržeme. A když někdo hovoří o 30 cíli, tak eh, my jsme vždy hlasovali proti, jak ve výboru, tak na plénu. To také ukázalo posouzení eh, výsledků hlasování. Většina našich členů eh, přijala tuto zprávu, odmítnutí bylo ze strany jiných politických skupin. Eh, bylo naznačeno, že se nešlo dostatečně daleko. Eh, někteří členové však říkali, že jsme šli eh, příliš daleko. My jsme však postupovali transparentně, dali jsme k dispozici náš hlasovací seznam. Domnívám se také, že signál, který byl parlamentem takto vyslán, eh, nepřispěl k oslabení parlamentu, nýbrž vyjádřil jasně přání parlamentu, že 30 by mělo být cílem pouze po dosažení mezinárodní dohody. A to byl eh, náš směr vlastně vždycky a to eh, vlastně posílilo naše nasměrování. Doufám, že tato interpretace bude eh, také přijatá předsedou. Já bych řekl, že v potřebě za každou frakci může hovořit jeden kolega Jürgensen. Trochu s překvapením slyším pana Sebra Eh, říkat, že to projednávání této otázky bylo transparentní, protože myslím, že každý to vnímal opačně. Já jsem teď už sedm let poslancem tohoto parlamentu a byl jsem mnohokrát stínovým zpravodajem a nikdy jsem nezažil kompromis, kdy by jedna z největších frakcí neobhajovala svůj kompromis na plenárním zasedání. Myslím, že je to obrovský problém. My jsme měli kompromis pod 25% a, a panovala jasná schoda všech frakcí, že součástí tohoto kompromisu bylo také konsolidovaný eh, pozměňovací návrh, k němuž se ale potom EPP nepřihlásila. Zpravodaj za EPP toto věděl, věděl, že to tak bude a v žádném případě se neřekl, že to neznamená, že nebude poskytnuta plná podpora tomuto kompromisu tak, jak bylo předtím uh, dojednáno. Eh, samozřejmě je v pořádku, když se nedohodneme, když nedospějeme kompromisu, ale není správné říci, že tedy ten kompromis je dosažen a potom dojde k plenárnímu zasedání a všechno je jinak. A takhle to bylo. My samozřejmě nemůžeme odhlasovat zprávu, když eh, ta zpráva potom vysí na jednom či dvou slovech a nedojde k dohodě. Děkuji, pas já rozhodně nechci otevírat další debatu, došlo k hlasování a tím je to hotovo a tak ta situace stojí tak, ale teď. Ale já chci pro pořádek říci, že ve výboru Envy a ve všech schůzích předtím probíhala velice otevřená debata v rámci všech setkání stínových zpravodajů, kde jsme spolupracovali velice dobře a dohodli jsme se, že na jednom bodě nedohodneme, se nedohodneme. A to byla, to byla ta třicítka. A o 25 jsme se dohodli interně, to byl kompromisní návrh, který byl podporován všemi eh, frakcemi, včetně EPP a EKR. Všichni tedy se na tomto dohodli. Potom ve výboru Envy tedy bylo schváleno těch 30%. My jsme věděli, že jde o konsolidovaný návrh, takže ne všichni to podpořili a my jsme věděli, že na plenárním zasedání to hlasování bude těsné. A potom ale během těch jednání po hlasování Envy došlo k otevření dalších návrhů a kompromis o těch 25 eh, vlastně doma, já jsem řekl otevřeně při tom jednání, že je to nebezpečné, že znovu otevíráme kompromisy, které již předtím byly předjednány. A to je také transparentní. Já souhlasím s Richardem, že toto bylo transparentní, ale já jsem také byl transparentní. Řekl jsem jasně, že ostatní eh, tyto návrhy prostě nepodpoří, takže úmyslně vlastně došlo k jakési hře jestli tato zpráva bude podpořena tímto eh, pozměňovacím návrhem, který vlastně změnil ty návrhy, které již předtím byly dohodnuty. A já chci pro pořádek říci, že veškerá jednání probíhala velice transparentně, O jednom bodě jsme se jasně dohodli, že se nedohodneme. Mělo to vyřešit hlasování na plenárce. Byla veliká škoda, že některé ty návrhy se vlastně eh, vrátily zpět během toho jednání o kompromisním návrhu. Eh, pan Ouský za skupinu. My k tomu tedy nepovedeme to jenom takovou krátkou rozpravu. President. Děkuji, pane předsedo. Nevím, nevím, jaký je problém, je tady nějak hlučno. A jenom několik slov jménem frakce EKR. Já chci zdůraznit, že jednání o této zprávě probíhala v otevřené a přátelské atmosféře, ale od samého počátku jsme upozorňovali, že nemůžeme podpořit žádný návrh, který by šel nad rámec návrhu komise a že pravděpodobně maximem kompromisu bude něco kolem 25. I přesto, že naše pozice byla podobná jako pod, pozice tohoto výboru, to znamená 20 až 22. Ne, nepodařili se dosáhnout globální dohody. A pak bylo řečeno, že jestli to bude jménem kompromisu v rámci Envy a parlamentu, že ustoupíme až na 25, ale ne za 25, nad rámec 25. Takže myslím, že pan zpravodaj se mnou bude souhlasit, že toto stanovisko bylo skutečně zcela jasně vyjádřeno na setkání eh, stínových zpravodajů bylo opakováno od samého počátku a nesouhlasím s tím, když máme jednu zprávu, která nebyla schválena, že by to měl být nějaký problém. To k demokracii patří a je to prostě určité sdělení, že převážná většina parlamentu prostě nesouhlasí s tím mít nad rámec 25%. Myslím, že je to jasná, jasné sdělení všem ministrům pro životní prostředí a našich členských států. Tak demokracie vypadá. Já jsem pouze sdělil, jak je to vnímáno. Bylo to vnímáno jako určité oslabení, nešlo o těch 30%, to bylo eh, kontroverzní, pouze šlo o to, co bylo v té roadmap komise. Eh, klimatický balík eh, od roku 2008 obsahoval tedy těch 25%, to byl kompromis, kterého bylo dosaženo a to prostě neprošlo. Nevíme, zda eh, ještě paní Cizeli je stínová zpravodajka, se chce k tomu také vyjádřit za ITRE. Thank you, chairman. Yes, I... Děkuji, pane předsedo. Ano, já chci pohovořit jako zpravodajka za výbor ITRE. Chci kolegům připomenout, že tato zpráva byla vytvořena podle článku 50, což znamená sdílené kompetence výboru INVE Envy a ITRE, což znamená, že o tu zprávu má zájem mnohem více lidí, nejenom členové výboru. Envy, ale také výboru ITRE. Souhlasím eh, s panem zpravodajem Basem Aiko, že ten eh, proces byl transparentní a otevření, ale finální rozhodnutí výboru Envy nebylo kompromisem mezi výborem ITRE a Envy a to je pravděpodobně také jednou z příčin pro z příčin toho výsledku, tak jak byl dosažen. Proto chci navrhnout určitý posun v naší politické kultuře, abychom se pokoušeli nacházet kompromis i v rámci výborů, které sdílejí, kom, sdílí kompetence. Dobře, protože jsme příjemní a přátelští lidé, tak ještě kolega Florence. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nerad slyším eh, určitou výtku, že nebyly dodrženy kompromisy. Eh, já jsem i ve výboru hlasoval proti 25%, eh, protože celý tento pojem 25% byl jaksi velmi zastředný. Já jsem to měl jenom v angličtině, proto jsem také hlasoval proti. Měli jsme to jenom v angličtině, milí příteli Eh, ty, si mě to vytýkal. Já jsem prostě cítil eh, určitou eh, záležitost trošku spornou. Ale já bych chtěl říct, že mě mrzí to, že kolega Aikut prožil takové zklamání. My jsme se nedokázali dohodnout v některých bodech. Ale pane předsedo, proč jsme vlastně psali tuto zprávu? Vrátili jsme se z Cancúnu a všichni jsme byli plní vůle dosáhnout vítězství, eh, přestože eh, o těch 30% se v Cancúnu nehovořilo, to nebylo žádné téma. A v Durban to také nebude téma, o kterém se bude vyjednávat v Durban půjde buď o všechno nebo o nic a ne o 30 Pokud nebude uzavřena následná dohoda v Durban, což vy jste vlastně jako již eh, odmítl, pak nastane katastrofa. Potřebujeme nástroje po Durban, Nesmí se to už jmenovat eh, kiotská dohoda, ta, eh, tento pojem již eh, není výhodný, ale v Durban nepůjde o těch 30%, půjde o to, zda dojde k určitému kolapsu na dalších 20 let, nebo zda půjdeme ku předu. A tady hraje určitou roli celá řada jiných témat. Američané se nám smějí, když říkáme 30% dobrovolně, Eh, oni potom řeknou, no proč jdete do 30%, eh, to je eh, celá Eh, nereálné eh, Číňani to také nebudou moci akceptovat. Eh, to, co Ajku řekl, že tato zpráva by byla vhodná pro Durban, tak to tedy bych přijala. Kolego Florenci, řekl jste, že to nebyla zpráva pro Durban. Taková zpráva pravděpodobně ještě bude připravena, i když nevím, jak to vypadá po hlasování. To byla spíše reakce na interní politiku EU, tedy na to, co chce udělat v Evropě. Je to zpráva, která reflektovala dělení komise eh, na základě studií, analýz eh, toho, co Evropa může udělat do roku 2020. A k tomu se chceme vyjádřit. Chceme také pozbudit, eh, abychom tedy šli k vyšším cílům. To však je poselství, které jsme nedokázali prosadit a z mého hlediska hlediska to zůstává určitým oslabením, když taková zpráva v plénu eh, je eh, zničena, když eh, není možné zaujmout tedy silné stanovisko vůči radě. V Polsku jsem viděl, co se tam děje tedy v radě. Jsou však země, které jsou velmi ambiciózní a jiné, které pokulhávají a myslím si, že pro veškerá jednání v letošním roce by bylo dobré Eh, se eh, prosadit. Každopádně myslím, že tato debata byla dobrá, když už bylo eh, provedeno tolik práce, tak je škoda ji hodit do koše. Budeme tedy pokračovat. Bod 3, to je schválení zápisů ze schůzí z března, dubna a června. Pokud nikdo nemá námitek, tak jsou tyto zápisy schváleny a nyní hlasování. Takže nehlasování. nýbrž oznámení společných stanovisek. Jedna záležitost se týká biocidních přípravků, zpráva paní Klas. A zde máme také návrh doporučení do druhého čtení. Dále posouzení stanovisek k druhému čtení. Dále lhůta 18. Eh, září, hlasování ve výboru 4.10. Rada svou své společné stanovisko vypracuje 28. Eh, 29. září a pak nám jej předloží. Dále je zde zpráva pana Florence ohledně odpadů elektronických a elektronických. Eh, ten časový harmonogram je stejný jako v prvním případě. Ano, jak již jsem uvedl, 8. září písemná doporučení. 12.9. je lhuta na pozměňovací návrhy a potom 4.10. hlasování. Bod 6 na pořadu jednání to je změna směrnice eh, v souvislosti eh, o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory. Zde máme hlasovací seznam. Začneme pozměňovacím návrhem 3. Eh, kolega Poc, to je pouze lingvistické, potom pozměňovací návrh 4.5, ty jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti zdrželi se zamítnuto pozměňovací návrh 6, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Budeme hlasovat o původní verzi. Kdo je pro původní verzi? Kdo je proti? Drželi se. EPP? Je to nejasné, takže ještě jednou jde o původní verzi 4a, eh, úvodní ustanovení, eh, takže nebylo přijato. A nyní původní verze A9. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Přijato. Dále pozměňovací návrh 1 odpadá. Identické je 7-8, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. Identické jsou 9-10, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 11, 12, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dva, zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni, končím hlasování. 48 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Přijato velkou většinou, blahopřeji zpravodaji Tatarelovi. A teď budeme hlasovat ještě o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. EPP ne. Alde má o jednoho poslance navíc. Teď je to v pořádku. 55 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Teď tedy mohu blahopřát výborně. Bylo to velice pracné a úskoro schodné traktory se budou radovat, že teď mají novou rámcovou právní úpravu. Teď tedy k bodu 7 a to je zpráva Elizabety Gardíny o evropské ochraně před katastrofami. Tady máme hlasovací seznam, řadu kompromisů, to je vždycky dobré. Podívejme se na kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaný návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaný návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď k odstavcům. Identický 35-36, jsou kompatibilní, ale musíme hlasovat o obou. Takže nejprve 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 36, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní 38 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9.4, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. AFET 5, druhá část, kdo je pro? Proti? A zdržel se? Zamítnuto. Čtyřicet pět s eh, ústním návrhem, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 44, kdo je pro, Hlasujeme o 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Aha, 47 odpadá, takže teď dále. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Padesát pět, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 57, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A Afet 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 62, kdo je pro, proti, ověříme. Končím hlasování. 29 eh, pro, přijato. 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. A 7, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 66, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. DV2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 2, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 4 s oddělením hlasováním. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jak hlasovala EPP pro? Dívám se na zpravodajku. Dobře, takže první část eh, přijata, druhá část, kde pro? Hlasujeme o druhé části, regi 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 68, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme 68. Končím hlasování. Jasně, přijato 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 73, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato 74, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato 75, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. A nyní dále 81, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato AFET 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. AFET 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. DV5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Osmdesát čtyři, kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 86, oddělené hlasování o první části není. Kdo je tedy pro první část, kdo je proti, zdržel se, přijato. DV9, kdo je pro, proti, Druhá část odpadá. Teď hlasujeme o DV2. De, 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní návrh Regi 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 92 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 100. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Regi 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Regi 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Preambule 1. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ehm, návrh tři kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. čtyři s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď tedy teprve ještě, ještě návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Teď tady teprve budeme hlasovat o úvodních ustanoveních. 7 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato s ústním pozměňovacím návrhem. Devítka, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato.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 A nyní bod e, úvodních ustanovení D, originál s odděleným hlasováním, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod úvodních uh, ustanovení F, udělané hlasování uh, původ, o původním textu, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Dvacet pět. Kdo je pro, proti, zdržel se,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 Proti? Zdržel se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kolega Sony trošku para s kartičkou. Bude muset přejít na jiné místo. Všechno je v pořádku. A teď jsme u bodu 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A omylem jsme přeskočili body 23 a 24, protože tam stojí, že odpadají. Když bude zamítnut originální text, ten byl ale přijat, takže musíme eh, tedy znovu ještě odhlasovat 23 a 24, takže nejprve 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto a nyní 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takže teď je hlasování hotovo a nyní závěrečné elektronické hlasování. Končím hlasování. veliká jednota ve výboru, 55 pro, nikdo eh, proti, eh, jeden se zdržel. Blahopřeji Elizabetě Gardiny. Eh, my odpovídáme za ochranu před katastrofami, což nebývá příliš zřetelné téma pro náš výbor, ale ta zpráva byla rozsáhlá, Jedná se o evropskou reakci na katastrofy eh, v Evropě samotné, ale i o poskytování humanitární pomoci zbytku světa. Teď tedy bod 9 na našem pořadu hlasování. Evropský semestr. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, což je nový nástroj, kde jsme jako výbor se správně přihlásili, protože koordinace a řízení hospodářských politik je otázkou budoucnosti. Aspekt udržitelného vývoje, efektivního využití energií je podstatné. Navrhovatel Crescenzo Rivellini máme kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato, ale můžeme to ověřit. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Identický je návrh 4.5, oddělené hlasování o první části. Kdo je pro, proti? Drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pod 3. Kdo je pro? Drželi se? Přijato. Bod 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Takže to ověříme. Končím hlasování. Je to těsné, ale přeci jenom zamítnuté. 18. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, ověříme to. Chcete-li? 16 je pozměňující návrh, který ověřujeme. Končím hlasování. To bylo dobré, že jsme to ověřili. Takže identické je 9, 10. Kdo je pro? Kdo je pro? 9 a 10. Proti? Drželi se? Přijato. 12 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedenáct. Kde pro jedenáct? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 13. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? V 13. Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme to. Teď to Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Pro? Kdo je pro 14? Eh, my jsme zamítli ústní eh, pozměňovací návrh, takže hlasujeme o originálním textu. 13. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže nyní 14. Kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. 15. Takže ještě ověříme 14. Ano, zamítnuto. 15. Pozměňující návrh 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 20. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 22. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 21. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 24 pro. Proti? Drželi se přijato. 23 pro. Proti? Drželi se přijato. Dále 25 oddělené hlasování o první části. Kde pro? Proti? Drželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Drželi se. Přijato. 26 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 27 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 28 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 pro, jeden hlas proti, tři hlasy se zdrželi. Blahopřeji zpravodajovi Rivelinimu. Je to důležité téma, které nás bude i nadále zajímat v následujících letech. Es geht weiter. Tak a teď budeme pokračovat dál. Teď máme pěkné téma včely. Julie Gerling byla spravodajkou. Já chci stáhnout svůj návrh 148. Bude to pro včely dobré? My víme, jak jsou včely důležité v přírodě a i pro zemědělství. Alvis Petr jako včelař to může potvrdit. To je jediný včelař v našem výboru. Dobře, takže můžeme zahájit hlasování. Kompromis jedna kdo je pro? Proti? Stržel se? Přijato. Kompromis dvě kdo je pro? Proti? Stržel se? Přijato. Konsolidovaný návrh tři kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Konsolidovaný návrh A5, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A nyní pokračujeme dál s návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? <clears throat> Zamítnuto 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Uvěříme. und beendet. Končím hlasování. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kdo je pro? 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dále budeme hlasovat e, odděleně návrh 25 zpravodajky první, či, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 23 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? H32 odpadá. Weiter geht's bei 27. Wer ist für 27? Takže dále 27. Proti, zdrž, äh, přijato. 30. Dafür? 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato.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 ne? 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Končím hlasování. Přijato. 43. Proti. Stržel se. Přijato. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 48 pro, proti? Zdržel se? Přijato. 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 52 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 55. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 56. Kdo je po, pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme 56. Končím hlasování. Zamítnuto. 57, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Padesát osm, kdo je pro? Proti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 Proti? Zdržel se? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 80. Kdo je pro? Dvě největší frakce jsou pro, ale můžeme eh, ověřit. Končím hlasování. Omlouvám se, je to v pořádku. 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. A nyní 92 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní 97 vypuštění, kdo je pro, proti, zdržel se. Zami- to, ale ověříme, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 99, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 98 s ústním pozměňovacím návrhem a odděleným hlasováním. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, ověříme. 98, první část s ústním pozměňovacím návrhem ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní tedy 115. Kdo je pro 115? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 122 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? 122 ústní pozměňovací návrh. Proti? Zdržel se. Přijato. 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme 116. Končím hlasování. Přijato. A 111, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 103, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 104, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 105, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 184 odpadá, takže 109, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 108 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro 108? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Sto sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Je to složité, bylo mi řečeno, že je třeba hlasovat i o 101, takže teď budeme hlasovat o 101. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 113, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 126, kdo je pro? Proti. Zdržel se,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 35, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 136, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti. Ověříme 134. Končím hlasování. A přijato 138, kdo je pro? Proti přijato 139, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kdo je? 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 146, kdo je pro? Hmm Proti? Zdržel se? Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 148 eh, je staženo, takže 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 150. Pavel Pot, kdo je pro? proti, vzdržel se, přijato. A 151, kdo je pro, proti, vzdržel se, přijato. A teď ještě dám slovo zpravodajce před závěrečným hlasováním Želi Girling. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v tak... Já bych jen chtěla vysvětlit eh, k tomuto stanovisku jednu věc. Eh, vidíme zcela jasně, v čem spočívá eh, důležitost tohoto stanoviska, ale já nemohu hlasovat pro zprávu, která jenom jiné říká, že GMO obzvláště ovlivňují prostředí, když tady neexistují žádné vědecké důkazy, které by to potvrzovaly. A je tady řada pozměňovacích návrhů v tomto směru. Formulace, kde my tvrdíme něco, pro co není žádné vědecké potvrzení, žádné vědecké důkazy, tak to je velice problematické. Děkuji. Thank you for the... Ano, děkuji za toto stanovisko. Přesto však budeme hlasovat závěrečné hlasování elektronicky. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni, končím hlasování. 32 pro, 17 proti, 7 hlasů se zdrželo, přesto blahopřeji k této zprávě. Včely medonosné v celé Evropě se budou radovat a vědí jistě lépe, zda jim GMO vadí nebo nevadí. Ja, zu... Nyní se dostáváme k bodu 10 na pořadu jednání. Modernizace zadávání veřejných eh, zakázek, navrhovatelka Eza Westlund. Máme hlasovací seznam a začneme kompromisním návrhem 1. Kdo je pro kompromis 1? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konzolidovaný návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, věříme to. Končím hlasování. Přijato. Dále zůstává desítka. Kryton Arsenis, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Třináct. to je lingvistická záležitost, Sedmnáct. Ne, promiňte, kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 25. kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Konsolidovaný návrh 6. Kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Konsolidovaný návrh 9. Kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 51. Oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Neviděl jsem ECR, asi jste nehlasovali vůbec, takže to ověříme. 51. První část. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 52. Kdo je pro? 52 eh, odpadá. Dále kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 61. Pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dále ústní pozměňovací návrh k odstavci 9. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 64. Ano, 64, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. Konsolidovaný návrh 13. Kde pro? 13. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 69. Promiňte, pokračujeme. 70. Kdo je pro 70? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 72. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 73. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Pro? proti, Drželi se, přijato. A ještě 76, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. and you voted amendment 72, but 72 uh, falls if 72 padá, když bude 76 uh, od, přejato. Uh, 78 je vlastně vypuštění. Ano, to je správné, musíme to opravit, uh, takže to hlasování vlastně neplatí. Dobře jste to viděla. A Všichni, kteří hlasovali, 49 pro, nikdo proti, jeden hlas se zdržel, blahopřeji a za Westlund. Šlo o veřejné zakázky, které představují asi 20 objemu zakázek, takže je to důležité pro udržitelný rozvoj ještě předtím, než přijde polský ministr a předseda rady, máme před sebou eh, ještě usnesení ohledně ústního dotazu, ohledně RIA plus 20. Takže budeme hlasovat o ústním dotazu. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Takže jednohlasně přijato. Blahopřeji sponzorům nejrůznějších politických skupin. A nyní následuje po 25 minut debata k usnesení Karl Heinz Florenz začne. Ano, pane předsedo, děkuji. Vy jste právě správně řekl, že jde o e, celosvětové setkání. První bylo v Riu a já jsem tam byl jako nově zvolený poslanec Evropského parlamentu. Dnes však musím říci, že to, co se stalo mezi tím, je vlastně smutné, protože jsme se vlastně nedostali dál. Otázka udržitelného rozvoje nebyla správně pochopena v některých zemích. V některých zemích byly aktivity zajímavé, v agendě 21 v mém regionu to běží docela dobře, ale ten úspěch nebyl nějak eh, je zcela jednoznačný a teď nemůžeme říct, že by se to zlepšilo. Konference, pro kterou připravujeme tento dokument, se bude uskutečňovat v červnu příštího roku. Jde o dokument, jehož návrh jsme dostali ze sekretariátu minulý týden a bylo nám řečeno, že pozměňovací návrhy měly být předloženy minulý čtvrtek. Zdá se mi, že to vypadá jak účetnictví velké americké firmy takže ve středu dostaneme dokument a ve čtvrtek máme předložit pozměňovací návrhy. Naštěstí to bylo posunuto o jeden týden, ale měli bychom přemýšlet o tom, zda sami sebe nestresujeme příliš. Já jsem ochoten o tom dále diskutovat, ale měli bychom začít u komise, nejenom tedy u nás. Přesto přeze všechno, však s mnohými kolegy, jsme připravili dobrý eh, seznam zásad a víc toho ani být nemá, protože eh, náš kolega eh, vše může ještě dopracovat a trošku okořenit, což jistě bude nezbytné. Zdá se mi však důležité stanovit některé zásady. My jsme totiž nikdy nezvládli dobře to, abychom ten celostní přístup eh, skutečně všichni přijali. Dívali jsme se na jednotlivé pilíře ale v budoucnosti všechny tři pilíře, tedy ekologii, sociální záležitosti a také hospodářství, musíme propojit, což zcela jistě v debatě budeme moci eh, dokázat. Hospodářství má samozřejmě velkou odpovědnost, veliký význam samozřejmě také hospodářství bez surovin nemůže eh, pracovat, ale obráceně to také nejde, když lidé v celých regionech nebudou začleněni do těchto procesů a pak eh, Samozřejmě rozvojové země jsou eh, v první eh, řadě. Není možné se na ně obrátit až na konci celého procesu. To musíme říct zcela jasně. Co se týče cílů, tam nakonec přeci jenom chceme dosáhnout eh, lepší situace pro všechny ty tři eh, pilíře, tedy včetně sociálního a cíle musíme lépe definovat eh, samozřejmě společně s těmi zúčastněnými, nejenom s těmi, kteří se angažují nástroje měření jsou zastaralé, mnohé se dělá přes byt, no dobře, to je v pořádku, ale já se nedomnívám, že ty nástroje budeme muset nějak rozšířit, ale spíš zmodernizovat začlenění občanů, například to je věc, o které jsem již se zmiňoval. Důležité je, aby v debatě o udržitelném rozvoji se zahrnuli také všechny země, kde se těží suroviny. Zjišťujeme, že existují obrovské firmy celosvětového významu, které někde něco těží a vůbec eh, na nic se nedívají. Vždyť ty lokální autority se musí začlenit. Eh, tak, aby ty regiony z toho něco měly a všichni lidé a občané. Pane předsedo, ne vždycky s vámi souhlasím, ale teď eh, přestanu kritizovat a dám vám slovo. Děkuji. My jsme teď trochu pod časovým tlakem, takže si dáme eh, tři minuty a teď má slovo Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si nemyslel, že budeme mít dnes dopoledne diskusy, protože evidentně tady máme to velké hlasování, ale myslím, že je velice důležité, abychom měli tento dokument, který reaguje na pozici eh, komise. Já musím říct, že jsem opravdu velice rád, že eh, se k této diskusi vracíme, protože Rio v roce 1992 bylo opravdu bodem obratu. A za posledních 20 let se stala celá řada věcí. A proto myslím, že dokument komise je trošku reduktivní, trošku to příliš zjednodušuje. A když se podíváme zpět na Rio plus 20, Eh, tak abych to řekl opravdu eh, jasně, tak prostě hovoříme o tom, že naše civilizace není trvale udržitelná. Máme ekonomický model, který neustále nese růst a neustále nese další eh, produkci, zatímco máme omezené zdroje surovin. A proto si myslím, že musí mít ještě trochu dále. Není možné jen mít určité eh, zelené snahy a snažit se o zelenou ekonomiku. Je zapotřebí, aby lidé pochopili, že když opravdu chceme trvale udržitelnou civilizaci, tak eh, budeme muset přijmout rozhodující opatření. Budeme muset pochopit, že je třeba udělat radikální změny a já myslím, že to je velice důležité z hlediska diskuse, kterou jsme vedli o otázce HDP. Myslím si, že je zásadně důležité, abychom dosáhli trvalou udržitelnost v tom celostním rozměru. A Rio plus 20 podle mého názoru je nesmírně důležitá věc a my zde v našem výboru eh, právě eh, musíme opravdu přispět k tomu, aby došlo ke změnám. Naše civilizace se musí změnit, protože není trvale udržitelná. Děkuji, Korin Lepa. Eh. Děkuji, pane předsedo. První otázku, kterou si musíme položit, zní, zda si přejeme, aby tato nová konference byla ve znamení eh, účinnosti, efektivity. To je otázka, kterou si musíme položit všichni, eh, protože už eh, desítky let stále diskutujeme a realita se stále nedostavila. Za druhé, Zelená ekonomika. Ano, výborně, můžeme mohutně zatleskat a pracovat na tom během celého zasedání. Ale je to opravdu určitý pokrok oproti trvale udržitelnému eh, rozvoji, nebo jedno nahrazuje druhé? Protože evidentně přece nemůžeme eh, opustit sociální a ekologickou dimenzi pouze ve prospěch ekonomiky. Co to tedy přesně znamená? Druhá věc, která se týká technologií. Ano, to je velmi pěkné. Technologie jsou součástí řešení, to je pravda, ale má to dve, eh, a dva aspekty navíc. Za prvé je to třeba náležitě posoudit, zejména mám na mysli otázku nanotechnologií, abychom se nedočkali eh, překvapení, ale také bioinženýrství. Celá řada studií ještě musí být provedena na téma potenciálních důsledků Ostatně technologie sama o sobě nevyřeší naše problémy. A třetí bod, to vše je třeba ještě propojit s naší prací o posouzení um, ukazatelů HDP. HDP. Jestliže nejsme schopni Eh, stanovit eh, nové ukazatele a posuzovat vývoj a rozvoj podle těchto ukazatelů, pak se obávám, že stejné příčiny přinesou stejné důsledky a opět to budeme konstatovat na další konferenci. Ne, že bych eh, tady kritizovala, spíše vyjadřuju určité přání, aby se všechno dalo do obecnějšího kontextu a především se hovořilo o účinnosti kolegové říkali, že naši američtí či azijští kolegové se nám budou posmívat, když se tady zastavíme. A já myslím, že to je pravda. Ano, je třeba přejít do aktivnější fáze než do posud. Merci beaucoup. Děkuji. Santren Belie, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. 20 let po eh, summitu v Rio. To je velice smutné konstatování. Výzva je stále před námi. Analýza, myslím, je celkem předmětem souhlasu. Otázku, kterou si klademe dnes, je, jaká je naše úloha. Otázka zní, zda za necelý rok bude Evropa v Riu eh, hnacím motorem změn a bude reagovat na ty výzvy, před kterými stojíme na čtvrtém samitu o osudu země 20 let po Rio a prakticky už 30 let po úplně prvním samitu o země kouli ve Stockholmu. Dokonce možná, kdybych to počítala, tak to bude skoro 40 let. Myslím, že to bude velice důležitá etapa na naší cestě a bude třeba podpořit spravedlivější a trvale udržitelný svět. V tomto rámci v návrhu usnesení jménem skupiny zelených bychom rádi eh, posílili tento návrh. Do zítřka předložíme asi 30 pozměňovacích návrhů. Já teď nebudu jednotlivé návrhy posuzovat, eh, popisovat, eh, protože to je zbytečné, ale chci jen říci, že to nebude oslabení, ale naopak posílení těch hlavních zásadů, zásad. Hlavní zásady, tak jak to Evropský parlament i celý svět již posvětili a možná chceme jít trošku dále v oblasti inovací. Doufám, že se nám dostane souhlasu většiny našich kolegů chceme stanovit také vazbu eh, mezi ochranou životního prostředí a ochranou lidských práv a potvrdit nový princip eh, principu neustupovat zpět od již stanovených cílů v oblasti životního prostředí. A chceme se také vrátit eh, v, k podmínce biokondicionality, tedy biopodmíněnosti různých eh, eh, dotací. Dále chceme hovořit o soběstačnosti v oblasti potravin. Chceme se opírat o mezinárodní dohody, tak jak již existují a chceme volat po eh, nové dohodě, nových jednáních, zejména v těch oblastech, které byly ponechány stranou, jako je moř, otázka moří. A také chceme hovořit o Japonsku dostatečně tvrdě, ale přitom i diplomaticky. A hostitelskou zemi Brazílii v roce 2012 chceme vyzvat, aby se zavázala zcela jasným způsobem, že zastaví odlesňování na svém území. Tolik tedy. Teď podrobně se nepouštím do těch 30 eh, pozměňovacích návrhů, které předložíme a o těch budeme diskutovat ještě v našem výboru, až na to dojde. Jenom schrnuji celkový postoj naší frakce a chci říci, že opětovně potvrzujeme velice důležitou úlohu Evropské unie ve změnách, ke kterým by mělo dojít eh, v našem světě a zejména na cházejícím summitu. Eh, to je přece důležitá investice do budoucna. Děkuji. Miroslav Děkuji, Miroslav Ouský. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já obecně za to souhlasím s těmi několika slovy, které zde zazněly. A sice, že musíme jít po 20 letech, po Riu dál. Jsme v odlišné situaci a v této oblasti já souhlasím eh, s tím návrhem zelených, který tady zazněl, protože si myslím, že když se sejdeme v Brazílii, v hostitelské zemi, kterou je Brazílie, a víme, že dřevo z deštních pralesů e, mizí z Brazílie. To je velice typický příklad, e, ale samozřejmě nejen v Brazílii, také v Indonésii a v některých dalších, ale Brazílie jako hostitelská země. Ta by mohla dát příklad ostatním tam můžeme ukázat, že když dojde k určité politické dohodě, tak se nám podaří i něco udělat pro deštné pralesy. V tomto smyslu souhlasím se zelenými. Nejsem si jistý, jestli je nutné být příliš energičtí a jít ještě trošku dál za ten uh, horizont. Ale ano, ano, souhlasíme s tímto návrhem. Děkuji. Thank you. Dě- děkuji. My tady máme jakousi ozvěnu v sále, ale technicky se to nějak nedá odstranit. My o tom problému víme. Bohužel to technické zařízení také si zřejmě již samo říká o letní pauzu. Eh, nic s tím prostě nenaděláme. Takže ještě tři eh, máme eh, kolegy, kteří se hlásí o slovo. Kolega Sopa, vy jste chtěl? Chcete, stojíte o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud zbývá trochu času, já se omlouvám, jsem nastydlá. Špatně se mi mluví. Ano, to je tou klimatizací. Takže v tomto usnesení eh, jsou tady eh, klíčové body, eh, které se týkají zelené ekonomiky, zprávy veřejných záležitostí a rozvoje. Naš, náš postoj k otázce zprávy záležitostí, to je tady celkem jasná věc. A když jde o zelenou ekonomiku, tak myslím, že naše usnesení, a já také předložím určité pozměňovací návrhy, by mělo být trošku silnější než pozice komise, pokud je o účinné využívání zdrojů, o e, ukazatele a o, to, jak, e, o tom, jak jednat v různých oblastech. A poslední bod, pane předsedo se týká action-based agenda. Myslím, že tady Evropa by měla eh, tlačit na určitou mezinárodní dohodu, která by eh, se stala nástrojem použitelným do budoucna. Děkuji. Eh, Děkuji a pokud ti další dva využijí pouze jediné minuty, tak jim ještě můžeme dát slovo, abychom také měli ještě také zprávu paní Okony o sportu. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, budu ještě více tlačen eh, časem než eh, ostatní. Takže Rio plus 20, to je vlastně takové výročí. A myslím, že také to načasování je velice dobré. Chtěl bych zdůraznit dva velice důležité body. Za prvé, účinnost využívání zdrojů Každý den v novinách eh, vidíme, že zdrojů je nedostatek a že se to stává velkým problémem. A myslím, že je velice důležité, aby eh, konference Rio plus 20 eh, tuto věc diskutovala, abychom se nakonec nezačali navzájem zabíjet pro těch pár zdrojů, které ještě budou existovat na Zemi. To je velmi důležité. Zelená ekonomika. Já nepovažuji zelenou ekonomiku za nějakou podřadnou ekonomiku. To je přece ta naše hlavní ekonomika, eh, které chceme říkat zelená ekonomika. A myslím, že to je velice důležité upozornění. A konečně otázka dotací. Já doufám, že se nám podaří dospět k nějakým eh, závěrům na Rio plus 20. Miliardy, biliony se vynakládají a ještě více se vynakládá na to, abychom se pak zbavili problémů, které způsobují dotace. To je pro mě důležitá otázka. A teď ještě poslední řečník. Děkuji. Já budu velice stručný. Je to velice zajímavá diskuse, samozřejmě. Musím říci, že diskuse se ale trošičku odklání od reality. Vážení kolegové, my žijeme v tržní ekonomice eh, s volným, svobodným obchodem a jsou tady některá pravidla, která prostě nemůžeme vnutit. Hlavní řešení tohoto problému spočívá eh, v tom, že musíme změnit náš model spotřeby. O tom se hovoří málo. Americký model spotřeby s tak velkým odpadem je špatný. 20 let po Riu musíme změnit způsob, jakým spotřebováváme. A naše spotřeba musí být zelenější a musíme podporovat zelené technologie. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Skutečně úspory umožní Eh, technologie, ale eh, efektivnější spotřeba, to myslím, bude úkol náročnější. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy zítra do 12, což je nezbytné, aby ta zpráva vyšla včas. A ještě krátce slovo dvě minuty Sofí Okony. A diskuse proběhne až příště, Sofii, protože nemůžeme nechat čekat eh, ministra. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, skutečně diskuse o zprávě týkající se evropského rozměru v oblasti sportu. Jak jistě víte od podpisu Lisabonské smlouvy je sport v pravomoci EU, což dříve nebylo. A myslím, že to je velice důležitý aspekt. Evropský rozměr sportu. Ano, to si musíme všichni společně prodiskutovat v rámci našeho výboru. Musíme potvrdit, jak velice důležitý je rozměr sportu například eh, v ochraně zdraví a jak je velice důležité bojovat proti dopingu. Čili bude to zajímavá diskuse a já bych si jen přála, abychom potvrdili, do jaké míry sport je zásadně důležitou tématikou pro Evropu. Já tedy očekávám tuto diskusi, těším se na diskusi. Během té diskuse bych ještě trošičku podrobněji prezentovala svou zprávu. A před Štrasburkem, myslím, máme ještě zasedání Envy v srpnu. Bylo by prosím možné, eh, nebo říkáte až ve Štrasburku, nebude možné to udělat dříve? No, počítám s tím, spoléhám se na vás, že proběhne plodná diskuse a to co nejdříve, pokud možno i před Štrasburkem. Ano, uvidíme, zda je to možné. V každém případě děkujeme za tuto zprávu. Sport je opravdu velice důležitý. To je i ekonomická dimenze a je to i nástroj pro zdravotnictví, pro ochranu zdraví. To musíme brát v úvahu. Potřebujeme skutečnou diskusi. Předseda, děkuji vám. A nyní prosím prostor pro polské předsednictví. So, uh, dear colleagues, uh, I... Vážení kolegové, mám to potěšení, že mohu přivítat uh, v našem výboru ENVY v Evropském parlamentu polské předsednictví a konkrétně ministra životního prostředí Polska, pana Andřeje Kraševského. Vítejte v našem výboru, pane ministře. Evropský parlament byl celou řadu let hlací eh, silou pro kvalitní život, pro standardy, proti škodlivým emisím. My tady vítáme nové předsednictví a děkujeme za pohostinnost, kterou jste projevili, když naše delegace byla ve Varšavě. Velice dobře si na to vzpomínáme. A musím říci, že pan ministr je také univerzitním profesorem na Varšavské univerzitě. Eh, probíhala společná večeře, trvala dlouho, až do půlnoci a on eh, mi říkal, teď jdu domů, ale již ráno budu na univerzitě a budu přednášet o trvale udržitelném rozvoji. Eh, a včera na neformálním zasedání ministrů také bylo zaznamenáno, že eh, studenti třeba na celou řadu přednášek eh, často nepřijdou, ale na přednášky pana profesora opravdu pilně docházejí. A je to takové vlastně, takový vlastně zastřešující projekt, zastřešující téma, trvale udržitelný rozvoj. A my zase například diskutujeme o našem usnesení Rio plus 20. To proběhne už za příštího předsednictví za Dánska. Kolega z Dánska je tady také, aby vyslechl, co vlastně dělá toto trio předsednictví, to je Polsko, Dánsko a Kypr. Tak tedy vítejte v našem výboru. Polské předsednictví bude mít velké úkoly, například COP17 v Jižní Africe, ochrana klimatu. Bude také roadmap pro efektivní využívání zdrojů v září a pak také strategie o biodiverzitě. Celá řada otázek leží na stole. Další otázky legislativních předpisů. To všechno se bude projednávat během těchto šesti měsíců. Velmi se na ně těšíme. Vítejte v našich řadách a dávám vám slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Jen stručně nejdříve pro, pro jsou pár eh, slov eh, anglicky, protože eh, jakožto univerzitní profesor máme takovou představu, že alespoň pět minut máme být schopni se vyjádřit stručně, takže upozorněte mě, kdybych hovořil příliš dlouho. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení členové parlamentu, já jsem přijel jakožto zástupce polského předsednictví, které bude eh, předsedat také eh, během těchto šesti měsíců na zasedání rady, tedy zasedání ministrů pro životní prostředí a klimatické změny. Eh, můžeme říci, že jsme představiteli vlády velké země v centru eh, středu Evropy. A eh, my jsme, myslím, byli schopni v celé řadě aspektů se velmi rychle rozvíjet v oblasti kultury, životního prostředí, ale také v sociálních aspektech. Já jsem velký eh, stoupenec rozvoje v oblasti životního prostředí, kultury a sociálních otázek eh, v Evropské unii, eh, protože za posledních 60 let se právě v těchto oblastech Evropa velice, velice rozvinula. V Polsku si lidé cení našeho členství v Evropské unii a to se také projevuje v průzkumech veřejného mínění. Přistoupení k Evropské unii nám umožnilo získat investice do infrastruktury, ale také nám to umožnilo přijmout a aplikovat přísnou legislativu v oblasti životního prostředí velký evropský projekt, který můžeme srovnávat s Marshallovým plánem, se týká právě infrastruktury a životního prostředí. Hovořím o tom ze dvou důvodů. Proto, že naše zkušenost nám umožní splatit náš dluh eh, vůči Evropské unii. Právě předsednictví bude vynikající příležitostí, jak projevit naši vděčnost. A hospodářské otázky jsou zásadně důležité, protože otázky životního prostředí a klimatu jsou úzce spojeny eh, s otázkami hospodářskými a sociálními. na tyto aspekty se nemůžeme dívat izolovaně, protože jsou vzájemně provázány. To je zcela jasné v oblasti klimatické výzvy v tom, na tomto světě. Polsko a další členské státy EU jsou v situaci, kdy je třeba reformovat eh, výrobu elektřiny. My příliš závisíme na uhlí a to je také eh, veliká výzva, stejně velká jako výzva v oblasti infrastruktur. Eh, ochrana, ochrana klimatu, to je jednou z prvních priorit eh, polského předsednictví. Můžeme obecně za to říci, že jsme spokojeni s úlohou, kterou se hrává EU jakožto nespochybnitelný lídr v oblasti klimatických změn. Během našeho předsednictví se budeme snažit tuto úlohu plně sehrávat. Nicméně existuje ještě eh, jiná oblast eh, v hospodářské soutěži na světě, tak jak se rozvíjí nově rostoucí ekonomiky Čína, Brazílie, Indie a další klimatické změny jsou jedním z faktorů, který eh, bude mít velký vliv na světovou ekonomiku. Náklady na ochranu klimatu je třeba analyzovat nikoli pouze eh, v místních eh, podmínkách, ale také makroekonomicky. Je třeba studovat náklady na tuto oblast. Jestliže nebudeme ochotni tyto náklady platit dnes, budoucí delegace budou muset platit několikanásobně vyšší náklady. Budou-li pouze Evropané se věnovat této otázce, pak eh, se naše výrobky neúnosně zdraží v celosvětové hospodářské soutěži a bude to mít eh, dopady Eh, na, světový klima, na světové klima, protože eh, náš podíl je pouze 12-13 Není možné uvažovat tak, že nejdříve se nastíme a pak teprve budeme zvažovat, eh, jak naše prostředí vyčistit. Budeme se snažit o dosažení právně závazného výsledku, který by vedl k tomu, že také Čína, také Spojené státy, které představují polovinu všech emisí, se zaváží ke snižování emisí. Taková dohoda pravděpodobně nebude dosažitelná na Durhamské konferenci, která nás v nejbližší době čeká. Budeme se eh, snažit eh, zblížit eh, názory států. Budeme se snažit prodloužit platnost Kyotského protokolu. Budeme také Eh, usilovat eh, o vytvoření zeleného fondu, tak jak to bylo dohodnuto v Cancúnu? Evropský parlament má velice důležitou úlohu Když se Evropský parlament setkává se zástupci parlamentů eh, těchto nově rostoucích ekonomik, eh, musí hovořit o tom, co dělá Evropská unie, jak se snaží snižovat emise. Hlavní otázka, před kterou stojíme, je rozvíjení eh, nových eh, průmyslových sektorů při využívajících nové technologie. Eh, Číňané a Američané tak již postupují. To by mohlo přinést hospodářské plody i hospodářské výsledky i v krátkodobém výhledu. Potenciál vědy a výzkumu v členských zemích EU se liší. Jakožto lídr v oblasti ochrany klimatu musíme pečlivě analyzovat náklady na politiku ochrany, ochrany klimatu, protože členské státy celé EU konstatují, že jejich průmysl ohrožuje eh, únik uhlíku, tedy lokalizace do jiných zemí. Ochrana klimatu, politika v této oblasti a inovativní technologie by neměly vést k vyšší nezaměstnanosti. Polsko je proti takovému vývoji. Budeme pečlivě studovat údaje, které nám brzy dodá Evropská komise. Toto je opravdu zásadně důležité, protože oslabení ekonomik některých členských států v rámci současné krize je špatné pro celou Evropskou unii. Polské předsednictví se nedomnívá, že zvyšování cenu, ceny povolenek eh, na emise podpoří eh, snahu průmyslu znečišťovat životní prostředí méně. Ekonomicky slabé země, kde nejsou peníze na investice, tím naopak utrpí. Když budou peníze muset jít na eh, povolenky, na emise, tak eh, to bude znamenat, že tyto peníze nebudou investovány do nových technologií. Také e, by měl být rychlý dopad na investice. V oblasti těžkého průmyslu i lehkého průmyslu i domácností e, i v sektorech, které nepodléhají ETS, je třeba se tím zabývat. Já doufám, že se to také vyjádří v budoucím víceletém finančním rámci EU. Já jsem věnovala hodně času otázce změny klimatu, protože vím, že to je velmi důležitá otázka, velká výzva, před kterou stojíme před Durhamem. Ovšem předsednictví samozřejmě odpovídá také za celou řadou dalších oblastí politik. Naše priority zahrnují tedy také eh, účinné využívání zdrojů. To je klíčová priorita. Přírodní zdroje se využívají a v současném systému produkce i spotřeby se jimi plítvá. Musíme mít eh, náležitý přístup ke zdrojům. Zdroje těžíme, zpracováváme, využíváme a pak eh, zahodíme. Některé členské státy EU úspěšně propagují životní cyklus eh, v ekonomice. To ovšem je zapotřebí aby se aplikovalo v celém světě. My přitom vidíme, že eh, exponenciálně narůstá využívání surovin. Když vidíme HDP či využívání zdrojů, vidíme, že nárůst je každým rokem větší. Pokud se nám nepodaří získat eh, uran z Marsu nebo ropu z Venuše, tak eh, musíme náležitě využívat to, co máme k dispozici na Zemi. Musíme najít odpovědi na ty velice složité otázky zdrojů na naší planetě. A opětovně tady EU je lídrem. Evropský parlament eh, má velice důležitou úlohu v této oblasti. Evropský parlament musí vysvětlovat že růst HDP není jediným opatřením vedoucím k úspěchu. Potřebujeme řešení, která nám umožní produkovat výrobky, které eh, mají delší životnost, které vydrží déle. Musíme také eh, vychovávat nové spotřebitele. Potřebujeme spotřebitele, kteří eh, nebudou usilovat o to koupit si nový mobil každý rok. A nebudou očekávat, že pračka vydrží jen tři roky. Eh, příkladem je také standardní nabíječka <clears throat> mobilních telefonů, tak jak to navrhuje eh, Evropská unie. Dále otázka biodiverzity. Biodiverzita je velice úzce spojena s otázkou trvale udržitelného rozvoje. To bude diskutováno na světovém summitu Rio plus 20. Naše předsednictví bude koordinovat evropskou pozici. Máme šest měsíců na to, abychom si vytvořili společný postoj. Vítám to, že Evropský parlament nám pomůže vysvětlovat tato stanoviska. No, podle mého názoru a podle názoru polského předsednictví Nemůžeme ještě říci, že jsme skutečně na cestě trvale udržitelného rozvoje. Ještě řada věcí se musí udělat jinak. V Evropě si přejeme zelenou ekonomiku. V mé zemi považujeme zelenou ekonomiku jakožto východisko ze závislosti na uhlí a myslíme si, že to bude krok správným směrem. Biodiverzita je oblast, kde jsme pokročili vpřed. ukažte, která jiná země nebo která jiná část světa může se pochlubit na 20% svého území statutem, který, kterému my říkáme Natura 2000. Ale potřebujeme ještě pětkrát více peněz v našem rozpočtu, abychom skutečně mohli chránit biodiverzitu a přírodní stanoviště, stanoviště přírodních druhů. A na závěr. Já chci říci, že si plně uvědomuji, že společně Budeme projednávat eh, návrhy právních předpisů. Já eh, budu zodpovědný během následujících šesti měsíců jakožto skromný zástupce polského předsednictví za tyto otázky a společně s vámi o nich budu diskutovat eh, například projednání nového SEVESO, nové směrnice SEVESO 3, změnu dalších předpisů. To všechno budeme náležitě probírat, jakmile to bude na programu, ale chci říci, že se těším na spolupráci s Evropským parlamentem. A těším se, že se nám podaří rychle dosáhnout úspěchu. Než jsem se stal ministrem životního prostředí, Podařilo se mně vyřešit eh, řadu konfliktů, jako například eh, snahu eh, v oblasti Marši na severo, severu Polska, kde předchozí vláda plánovala velký projekt. Také jsem eh, pracoval jakožto eh, zprostředkovatel, vyjednavač eh, a Chci nabídnout své síly, své služby během tohoto předsednictví. Když se mi to podaří, bude to úspěchem jak polského předsednictví, tak celé Evropské unie. Děkuji, že jste mě vyslechli a těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Pane ministře. Děkuji vám srdečně. Je to jasné, že profesor potřebuje další řečnický čas, ale my jsme tedy to sdělení vyslechli, hlavně ta závažná témata, která nám také leží na srdci. Já chci přivítat celý tým, který zde máme eh, z polského předsednictví. Hovořili eh, jste o eh, efektivnosti využívání zdrojů a e, ta pračka se proslavila. E, ta pračka je více než 30 let stará, skvěle stále funguje. To je příklad, který byl ukázán i na e, ministerské konferenci, jak je možné neplítvat a skutečně trvale využívat zdroje nebo předměty, dokud se Eh, nezničí. Hovořil jste o eh, ochraně eh, klimatu, o tom, jak, klimatu, o tom, jak se rád uchýlíte k mediaci mezi těmi státy Evropské unie, které, které nemají stejné představy a stejné ambice, i přesto Evropská unie musí mluvit jedním hlasem. Sám jste řekl, že nebudeme mít vůbec šanci, když nebudeme v Durbanu jednotní. Eh, to už ukázala minulost a bude vaší mm, úkolem, aby z Evropy vyšlo jednotné sdělení a aby si Evropa podržela svou vedoucí úlohu. To je naše úloha, kterou musíme brát vážně a každý se o to musí snažit. Biodiverzita Stále se zdůrazňuje, že Polsko má nádhernou krajinu, eh, která je v mnoha případech ještě zachovalá, takže můžete i ostatním ukázat, jak tedy eh, propagovat eh, ochranu přírody i tváří tvář zemědělství. Od vás by se mohly učit země, kde se mnoho z přírodních krás zničilo. Takže ještě jednou vítám vás i vaše spolupracovníky. Máme řadu eh, kolegů, kteří se hlásí o slovo. Na tři minuty Petr Líze z EPP bude tím prvním. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu eh, předsedovi předsednictví za úvod. Já mám několik stručných otázek o ochraně klimatu. Dnes dopoledne proběhla ve výboru taková stručná diskusa. Diskuse pan předseda nám řekl, že rada byla poněkud překvapená že my jako parlament eh, vlastně jsme nevydali žádné usnesení minulý týden a já jsem poněkud překvapen. Chci se vás zeptat, jak vlastně rada eh, zdůvodnila tuto kritiku parlamentu, protože jestli jsem dobře informován, tak rada eh, počátkem minulého měsíce stále také ještě nic neměla a my se na to také díváme kriticky a proto bych rád od vás slyšel vysvětlení, o čem se tedy vlastně tento týden v Radě diskutovalo, co se týče té nejednotnosti Evropského parlamentu. Za druhé jste řekl, že Evropská unie má tedy neomezenou vůdčí roli v ochraně klimatu. Mohl byste toto zdůvodnit? Úplně samozřejmé už to není. Japonsko má cíl 25%, Brazílie má Eh, cíl 36 až 39 to je víc, eh, než eh, co vlastně jsme čekali od těchto rychle se rozvíjejících zemí v roce 2007, takže je potřeba poněkud obezřetněji volit termíny, protože možná nejsme tak ambiciozní, jak si to sami představujeme. Ale teď pohled kupředu, vy jste hovořil o úsporné využívání energie a to souvisí s klimatickými cíly, co tedy konkrétně plánuje polské předsednictví. Eh, komisař eh, Ettinger má pravdu, že eh, v těch nedělních politických projevech prostředcích, tedy v médiích, se často hovoří o ochraně klimatu, ale málo konkrétně. Co tedy máte konkrétně za cíle? A s tím také souvisí Další věc, vy jste správně řekl, a já to také podporuji, že samozřejmě úsporné využívání energie eh, vlastně, že se odehrává mimo i eh, obchod s emisemi, třeba eh, třeba v oblastech úsporných budov. Ale tady je potřeba sdílet úsilí, protože na jednu stranu na jednu stranu tady chceme spořit, ale a ty cíle sdílení úsilí, ty prostě nějak do toho nezapadají. A konečně poslední otázka. Eh, náš minulý kolega Petr Olajos teď v radě zastupuje eh, Maďarsko a představil studii o vlivu eh, zesílené ochraně klimatu na Maďarsko a z toho tedy vyšlo, vyšlo toto úsilí velice pozitivně. Mohl byste vést nějakou paralelu mezi Maďarskem a Polskem v tomto směru? Děkuji, takže možná můžete propojit některé otázky Jenom k té chci vysvětlit jednu věc. Rada nekritizovala eh, parlament, ale při neformálním setkání ministrů životního prostředí se eh, objevilo několik tedy řečníků, kteří projevili údiv, že jsme nedospěli k nějakému jednotnému stanovisku k ochraně eh, životního prostředí. Takže to nebyla rada, ale během těch dvou dnů tedy to, byl, eh, to byli jiní řečníci. Rovana Plamp je další uchazečkou o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já také chci přivítat pana ministra životního prostředí a, eh, a polské předsednictví. Chci jim popřát mnoho štěstí. Já bych ráda pohovořila o šestém ekologickém akčním plánu, protože je to důležitý nástroj, který propojuje životní prostředí s evropskými cíly eh, trvale udržitelného růstu, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a vy také jistě víte, že představuje ekologickou složku strategie společenství pro inteligentní růst. Proto, a já také vím, že vy budete sehrávat důležitou úlohu v radě, v debatě o dalším sedmém ekologickém akčním plánu, protože v roce 2012 tento plán končí. Já se vás tedy chci zeptat, jaké jsou vaše záměry, co se týče hodnocení šestého plánu pro ochranu životního prostředí a jak bude vypadat budoucnost. Tolik tedy moje otázka. Děkuji. Děkuji, to je veliká otázka. Corinne Lepage. Pane ministře, děkuji, že jste přišel mezi nás a děkuji také za vaše návrhy eh, pracovat jako partner, jako mediátor, především v klimatických otázkách, které nás znepokojí. Vidím eh, tedy, že ta politická vůle se mění a otázka toho, že vůdcovství Evropy v klimatických eh, problémech není eh, tedy určitou realitou. Zde navazuji na kolegu Lízeho. Jak prosím chcete v následujících šesti měsících vašeho předsednictví postupovat při eh, eh, schodě tedy reality a politických eh, projevů. To je, myslím, velmi důležité, především v souvislosti s energetickými cíly. Druhé téma, na které bych se chtěla zeptat, je otázka GMO. Evropský parlament na plenárním zasedání před několika dny odhlasoval zprávu eh, našeho výboru ohledně mé zprávy a chci se zeptat, zda toto téma chcete rovněž propracovat během vašeho předsednictví eh, a to ve smyslu komise tak aby tedy komise mohla pokračovat. Myslím si, že je to téma, které nás všechny zajímá. Třetí otázka je příprava Rio plus 20. Eh, pan předseda Leinen o tom hovořil ve svém úvodním slově. Domníváte se, že Evropa bude schopná eh, udělat více, než jenom hovořit a předkládat eh, tedy návrhy, které by byly jak přesné, tak i financované a reálné? A nebo se obáváte, že eh, budou předkládána jenom krásná slova? Děkuji vám. Děkuji. Pan, pan Ouský má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, pane profesore, eh, vítejte tady mezi námi ve výboru pro životní prostředí. Já bych se vás eh, chtěl zeptat eh, na věci, které jsou téměř stejně aktuální jako příprava konference v Darbenu. Eh, již před dvěma lety si Evropská unie vytýčila jeden z bodů energetickou soběstačnost. A my víme, že nejenom pro Evropu jako takovou, ale i zvláště pro Polsko a i pro mojí zemi je přílišná závislost například na ruském plynu velkým problémem. Eh, objevují se nějaká řešení, ale ta zase nejsou eh, úplně v pořádku s ochranou životního prostředí. Eh, to je například a také polský problém těžba plynu a ropy z břidlic a písku, která se zdá být velmi zajímavá, co se kapacity týče, ale, ale zřejmě velmi problematická z hlediska ochrany životního prostředí. Jaký je váš názor na tuto věc? To znamená na jedné straně energetická soběstačnost a na druhé straně ochrana životního prostředí. A s tím souvisí moje druhá otázka s energetickou soběstačností. Jaký je váš názor na využití atomové energie eh, v boji s klimatickými změnami a její využití v Evropě, zvláště po posledním politickém rozhodnutí Německé spolkové republiky eh, atomovou energii opustit? Děkuji vám. Dankeschön. Um, ähm, Satu Hassi. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu ministrovi za to, že eh, přišel mezi nás a účastní se této diskuse. Já bych chtěla popřát polskému předsednictví hodně úspěchů, ale popravdě řečeno, musím říci, že ten začátek není příliš povzbudivý. Vy jste, pane ministře, řekl, že budete pokračovat v tom leadershipu, v tom vůdcovství Evropské unie, pokud jde o klimatické změny. Ale jak již mý kolegové, zejména pan Líze a paní Lepáž, jak už to řekli, Polsko, nebo úloha Polska eh, v radě nevyznívá příliš pozitivně v tomto smyslu. A musím také říci, že není příliš pozbudivé slyšet z vašeho Eh, výstoupení, eh, také tu otázku vlivu fosilních eh, paliv na změny klimatu. Schopnost společnosti fungovat bude pravděpodobně ohrožena, když se klimatické změny zvější o více než 2 nárůstu teplot. A můžeme říci, že to, co bylo dožena, dohodnuto v Cancunu, není dost. To není dostatečné. Limity emisí, eh, které byly dohodnuty eh, v Cancunu, to, to je zapotřebí ještě zvýšit, překonat. A EU by asi měla ukazovat příklad zbytku světa. Jakou tady máte strategii ve snaze udržet nárůst teplot pod dvěma stupni. Nebo si myslíte, že krátkodobé zájmy eh, průmyslu, těžebního průmyslu fosilních paliv je eh, důležitější? Eh, děti a vnuci našich generací přece potřebují mít také budoucnost před sebou. Děkuji, paní Sato. Ještě má, tady to bylo pět řečníků z pěti frakcí. Můžete možná v tomto prvním kole diskuse odpovědět na otázky, ale mám ještě řadu členů, kteří chtějí hovořit. Tak prosím, v odpovědích myslete na to, že je třeba dát ještě časový prostor na další otázky. Děkuji. I will try to be very concise. Já budu, já budu stručný. Za prvé, se pustím do otázky těch 25 Vážení poslanci, toto je otázka, kterou je třeba položit ne předsednictví, ale polskému ministrovi, ale přesto na ní chci odpovědět. Já chci ujistit paní Hasy, že není naším záměrem hájit zájmy energetické a těžařské lobby. Polsku tyto obě dvě lobby jsou oslabeny oproti minulé době. Chápeme, že nízkoemisní ekonomika je nezbytností. Víme, že musíme snížit svou závislost na uhlí a ještě předtím, než byla zveřejněna cestovní mapa do roku 2050, jsme si byli vědomi toho, že Čtyřicet uhlí je maximum, které si naše ekonomika může dovolit. Tuto strategii nyní musíme přepracovat. A já chci vysvětlit proč jsme vetovali ten plán komise na 25 Je to proto, že nám chyběly údaje, studie, analýzy. Nevěděli jsme, jaký bude ekonomický dopad na jednotlivé členské státy. Já jsem o tyto údaje žádal v červnu loňského roku a bylo mi slíbeno, že bude provedena analýza pro každou jednotlivou členskou zemi. Tyto údaje jsme ale nikdy neobdrželi. Šéfové států a vlád se dohodli v Kodani, že za určitých okolností budou ochotni odsouhlasit vyšší nebo náročnější cíle snížení. A paní Hasi a panu Lízemu chci říci, že my jsme provedli velice pečlivé propočty, co se týče nákladů pro polskou ekonomiku při splnění toho cíle 20 To jsou náklady, které zvládneme. Představují něco mezi 0,9 a 1 HDP a my jsme ochotni tyto náklady nést. Světová banka a nezávislí odborníci provedli stejné výpočty a jejich výsledky byly poněkud pesimističtější, představovaly eh, něco mezi 1,2 a 1,4 procenty HDP. Když se zeptám kolegů z ostatních členských zemí, jestli mají tyto propočty, eh, odpovídají, že nemají. A podle mého názoru, pokud nebudeme vědět, jaké důsledky bude naše rozhodnutí mít, není v zájmu Evropy nastolit situaci, kdy by došlo k závažnému zhoršení evropské ekonomiky. A to nehovořím pouze o uhlí máme-li začít vyplácet eh, dávky v nezaměstnanosti eh, obrovskému množství nezaměstnaných, to je i sociální problém, který se netýká pouze odvětví uhelného průmyslu. Teď k otázce eh, energetických úspor. Chci potrhnout, že to je vždy naše první volba. Tímto směrem by se Evropa především měla ubírat a měla by zaujmout k úsporám energií velice široký přístup. Zkušenosti Polska by mohly posloužit jako užitečný příklad pro další země. přibližně 250 milionů eur ročně vynakládá Polský fond na ochranu životního prostředí na otázky úsporného využívání energií. Malé i velké průmyslové podniky, malé a střední podniky, mají prospěch eh, z eh, finanční podpory eh, ve výši 40 pro takové vybavení, jako jsou třeba solární panely. Nabízíme inteligentní ekologickou podporu a také financujeme řadu dalších programů, jako ku příkladu izolace budov, zateplení budov. Jakákoliv budova, která potřebuje zateplení, může využít tuto finanční podporu. A nyní otázka paní Plam. A šestý program na ochranu životního prostředí, to bude právě úkol polského předsednictví v nadcházejících šesti měsících. My bychom se rádi dopracovali společného evropského stanoviska při hodnocení šestého programu na ochranu životního prostředí, tak jak se o tom hovořilo na neformální schůzce ministrů životního prostředí v Sopotech na eh, břehu Severního moře a zazněla tam řada kritických připomínek a byly uvedeny konkrétní příklady toho, co se nepodařilo dosáhnout. Vážení poslanci Evropského parlamentu nezazněl ale jeden jediný hlas a pan Leinen je mi svědkem, že z těch 27 ministrů a šéfů delegací nikdo nespochybnil smysl a význam sedmého programu. Když šestý nebyl zcela úspěšný, je snad o toto o důvod více, abychom rozjeli sedmý takový program. Možná musíme zdvojnásobit eh, úsilí a poskytnout ještě více zdrojů, aby bylo možné stihnout udělat to, co jsme nestihli minule. Sedmý program samozřejmě bude schvalován našimi přáteli z Dánska, kteří od nás převezmou předsednictví společné stanovisko před konferencí v Durbanu. Já chci upozornit na jeden problém, jednu otázku, která je pro mě velice eh, důležitá. Já spatři, spatřuji velikou úlohu eh, poslanců Evropského parlamentu, kteří, eh, kteří navštěvují jiné parlamenty a, a i ve zemích, které znečišťují, aby eh, přesvědčili poslance dalších parlamentů, aby se připojili k našim, eh, k našim ambicím o dosažení globální dohody. To je vaše velice důležitá úloha a mohli byste velice pomoci, zvláště když parlamenty jiných zemí, zvláště těch největších znečišťovatelů, se postaví bok po boku Evropské unie, protože my se cítíme v tomto poněkud eh, osamoceni z různých důvodů. Země jako je Čína, USA a další, Japonsko, eh, předkládají různé argumenty, proč se nemohou připojit k našemu úsilí, proč právě oni musí polevovat. Takže to je vaše důležitá úloha jako Evropského parlamentu. A teď? A otázka paní Lepáž. Zde myslím, mám co nabídnout ve své úloze facilitátora. Mě vysloveně těší mediace a nacházení řešení pomocí debaty. Názory se vždy různí, vždy se liší a já budu tím, kdo se bude snažit o dosažení kompromisu. Polsku jako ministr životního prostředí jsem eh, podporoval přípravu eh, zákonné přípravy o GMO, která nám umožnila experimentovat. Já jsem vědec, akademik, já věřím ve vědecké, eh, ve vědecké pokusy, ve vědecké experimenty. Nemá smysl zakazovat dovozy dovozy látek GMO, zvláště co se týče v krmivech, ale nejsem pro uvolňování, uh, uvolňování GMO do, eh, volně do životního prostředí. Nemůžeme porušovat právní úpravu, která je platná v Evropské unii. A proto nebylo schopné podle polské právní úpravy osít ani metr, tedy GMO modifikovaným osivem. A myslím, že jinak my v Polsku bychom měli mnohem snazší úlohu. Není otázka Rio plus 20 a jestli se Evropě podaří zvládnout víc, než jenom vzletné fráze. Já chci poděkovat paní Lapá za její otázku, protože já sám mám v tomto směru jisté pochybnosti. Nejsem si jist, že jsme připraveni na ten duševní skok. Jsme zvyklí na to mít každý rok nový mobilní telefon, potěší nás každé nové auto, které je uvedeno na trh a to první, co máme chuť udělat, je, nebo co musíme udělat, je změnit způsob svého uvažování. Musíme změnit způsob svého myšlení a jsem si jist, že mnozí z vás zde v sále eh, budete se mnou souhlasit, ale já doufám, že se nám to podaří eh, uskutečnit, že nezůstane jen u vzletných frázích, my potřebujeme specifické kroky a musíme si být jisti, aby tyto kroky ale také byly uskutečněny. Co se týče uh, plynu z břidlic, a to je otázka pana Ouského, Eh, energie, eh, energie v eh, základní zátěži je věc, která je zcela nesporná. To je něco, co existuje a proto také stavíme větrné elektrárny a fotovoltaické panely, protože a vzhledem k tomu, že jsou i doby, kdy vítr nefouká a slunčko nesvítí, je potřeba to kompenzovat. V současné době máme čtyři zdroje základních energií. Máme antracit a lignit, to znamená černé a hnědé uhlí, ale a e, lidé v evropských salonech neradí o uhlích. E, uhlí mluví, protože to není módní. Pak je tady jaderná energie, energetika, kterou, eh, o kterou o Fukushimě také mnozí nestojí. A pak je tady zemní plyn. My bychom mohli zvýšit eh, závislost na ruském, eh, ruském zemním plynu, ale my v Polsku toto nechceme a myslím, že ani vy byste nechtěli být úplně a zcela závislí na ruském zemním plynu. Pakliže nebudeme schopni využívat eh, plyn z břidlic, eh, co pak máme potom začít číst v noci nebo večer při svíčkách? Skutečností je, že všechny tyto čtyři základní druhy energie mají eh, své nevýhodné stránky, nevýhodné aspekty a ty je třeba měřit. My víme, že neexistuje žádný ideální zdroj energie a proto si každý členský stát musí najít svůj ideální energetický mix, který umožní konkurenceschopnou energii a zároveň umožní ochránit životní prostředí. Mohu vás ujistit, že v Polsku jsou, eh, platí velice přísná pravidla, přísný systém hodnocení a ekologických dopadů. Někteří tvrdí dokonce, že příliš přísný. Děkuji. Skutečně číst knihy za svitu svíček, to je romantické, ale málo praktické. Doufejme však, že v následujících deseti letech bude možné využít dalších zdrojů jako energie slunce, vody, větru a že bude možné tuto energii také uskladňovat. Máme ještě deset přihlášek do debaty a Pokud se každý eh, bude snažit hovořit krátce po dvě minuty, tak to půjde. Pan Florenc, já bych chtěl vyjádřit určitý kompliment na vaši adresu. Eh, vy jste mým eh, předsedou rady číslo 25 a každý měl představu o těch nejdůležitějších bodech. Já blahopřeji vám za vaše zásady a proto se chci také zeptat, jaký máte cestovní plán pro Durban, nikoliv Cancún, ale pro Durban. Co radíte svým kolegům v radě ministrů, na co je připravujete a co doporučujete našemu výboru? My bychom chtěli hovořit jedním hlasem a tak se ptám, jak. Já jsem tím zlým mužem s těmi elektroodpady. Já jsem zdědil dokonce pračku od své matky. E, to byl obrovský e, zloděj energie. E, takže to je otázka, o které bychom měli ještě dále diskutovat. Když byste byl s námi dnes ráno při briefingu s pracovníky, tak byste také si všiml toho, jak se postupuje v parlamentu. Jaké se ale díváte také na stanoviska ostatních zemí, které si nejsou zajedno v otázce eh, úspory energií? skvělé, eh, kolego Florenci, že jste ten termín eh, setkání dodržel. Ještě další přihláška? Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Eh, vítám eh, na předsednickém eh, křesle pro evropskou vládu a doufám, že se vám podaří pomoci Evropě řešit celou řadu společných problémů. Já se chci připojit k těm, kdo hovořili o klimatických změnách. Především je tady otázka Eh, právě těch zemí, které nejdříve řeší otázky ekonomické a pak teprve otázky ekologické, jak například Čína. Takže otázka různých cílů, technologií. Eh, my tady stále to ještě všechno používáme. Je pravda, že eh, se dnes cítíte ohrožen konkurencí ze strany Číny, ale otázka zní, kdo bude konkurovat zelené Číně budoucnosti, když prohrajeme ten boj o ty triliony eh, eur, kde již Čína získává zakázky na moderní technologie. I když my s Čínou nesouhlasíme v celé řadě věcí, ale oni se nedohodli s námi na nějakém eh, mezinárodně závazné dohodě, ale oni eh, se pouští touto cestou. My ztrácíme, ztrácíme eh, naše pracovní místa, ztrácíme mm, technologický rozvoj. Otázka, jak snížit spotřebu. Já tady v tom s vámi souhlasím, ale máme tady dva cíle Já bych eh, také rád eh, souhlasil s otázkou pana Florence. Jak plánujete docílit eh, snížení spotřeby a snížení emisí a posunutí se směrem k Durbanu na konci roku? Děkuji, pane Gebrandy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře Kraševský, za to, že jste mezi nás přišel. Já bych se chtěl připojit ke kolegům, kteří kritizují vaši pozici týkající se klimatických změn. Já mám pocit, že nejen, že ztrácíme morální vůdcovství v té diskusi o klimatu, ale také eh, utrpíme ekonomicky, když eh, to brzy nedoženeme protože za pár let budeme muset nakupovat technologie od Číňanů, Japonců a jiných zemí, které postupují mnohem rychleji než EU. Jakožto zpravodaj o účinnosti využívání zdrojů velice mě láká um, diskutovat tuto otázku s vámi ale eh, je tady eh, cestovní plán ze strany komise v těchto věcech. Ptát se na jiné věci, které mi velmi leží na srdci, to je například ptát se na biodiverzitu. Já nejsem příliš optimistický eh, ve věci, jak o tom jedná rada. Loni byl překvapivě velice dobrý summit na toto téma ale poslední zasedání Rady životního prostředí bylo zasedání, kde velká řada členských států se zdráhala diskutovat o těchto otázkách. Nizozemsko, mé, má vlastní země, hovořili o cílech, které by měly být dostupné. Ano, jistě, měly by být dostupné, ale to je přece velice subjektivní e, názor. Země, která Eh, zkrátí svůj rozpočet eh, o 60%, no tak taková země nemá příliš eh, velkou představu té dostupnosti. Hovoříte o nákladech na klimatické změny, které v budoucnu budou mnohem vyšší, když dnes nic neuděláme. A biodiverzita, to je ještě pádnější situace. Takže otázka zní, co uděláte proto, aby rada nejen schválila cíle, ale také dosáhla těchto cílů a neudělala stejnou chybu jako minule před deseti lety. Děkuji. Um, thank you. Um... Děkuji. Pan Sonik. Děkuji, paní předsedající. Chciałem... Děkuji, pane předsedo. Já se ještě jednou vracím k jedné otázce, o které jste se již zmínil, a to je sítě Natura 2000. Velmi často se to týká soukromých pozemků. Velmi často jsou vlastníci těchto území spíš uzavření této finanční možnosti. A my bychom se tedy měli snažit o to, aby finanční prostředky pro údržbu, pro udržení těchto přírodních stanovišť existovaly i nadále. Samozřejmě, že rada a komise by měla navýšit prostředky pro ochranu těchto území. Děkuji vám, Matias Grote. Ano, děkuji, pane ministře, za veškeré informace. Pozorně jsem naslouchal také ohledně sociálních nákladů v oblasti energetiky, v oblasti klimatické politiky. Chápu to správně, že jste na naší straně když žádáme také eh, posouzení sociálních dopadů v souvislosti s návrhy komise. Co se týče Durban, zde se ptám na pozici eh, Evropské eh, zahraniční služby, kde pracují mnozí noví eh, pracovníci. Neměla by tato služba také provádět klimatickou diplomacii, abychom dokázali z Durbanu jít z ně, domů s nějakým výsledkem. Měli bychom tam aktivně s partnery se snažit něčeho dosáhnout. Možná ne post Kyoto, eh, ale jiné dohody, která může být realizována. Klimatická politika celkem a také v Evropě eh, ve mně zbuzuje pocit, že nemáme nástroje, že nemáme možnost analýz. Například eh, podniky, eh, které nechtějí zjišťovat eh, svou uhlíkovou stopu, eh, také nemají nástroje tak učinit. Jste tedy na naší straně, když žádáme komisi, aby předložila srovnatelné nástroje pro podniky i pro eh, obecnou eh, společnost. Nemáme-li eh, rozumnou analýzu toho, kolik CO2 je například investováno do plastových tašek, pak těžko budeme moci pokročit. Prosím, abyste byl velmi náročný, co se týče klimatické politiky. To nám prospěje všem. Děkuji. Možná, že bych mohl informovat o tom, že ministři zahraničí při svém pondělním zasedání měli na eh, pořadu jednání ochranu klimatu. Pan ministr se o tom jistě také ještě vyjádří. Rita Manan. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja. Pane předsedo, děkuji pane předsedo. A blahopřeji k tomu skvělému začátku a přeji vám vše nejlepší do vašeho půlročního eh, předsednictví. Já se chci zeptat na eh, emise síry eh, z lodí a na směrnici o sírných emisích. IMO Eh, učinil rozhodnutí snížit eh, serné emise z lodí, což je jistě chválihodné, ale eh, pojí se s tím řada náročných úkolů pro budoucnost námořní dopravy. Jednou ze slabin rozhodnutí IMO je to, že nakládá s různými regiony různě. Myslím, že jste si toho jistě vědom. do roku 2015 je třeba snížit eh, emise SO2 z 1% na z 1% na 0,1% v některých regionech, zatímco jiné eh, regiony mají naopak čas do roku 2020, aby se dostali na 0,5%. Cílem by mělo být to, abychom ten cíl měli jednotný pro celý svět. Chci se vás tedy, pane ministře, zeptat, jaký je názor předsednictví na tuto směrnici o emisích síry a jakým způsobem se k této směrnici postaví vaše předsednictví. Děkuji. Ano, to je téma pro Severní moře, Mare Baltikum. Tam eh, tedy loďařský eh, průmysl trochu bojuje s těmito vysokými cíly. Vitorie Prody.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 Důležité je, abychom jeli do Durbanu s odpovědí. Chceme mít společnou, i když diferencovanou odpovědnost. Myslím, že to je zásadně důležité, protože dnes nám chybí návrh, který by se opíral o klimatickou spravedlnost. A proto žádám vás, abyste si vzal za své tuto problematiku, protože to je jediná možnost, jak eh, pokračovat eh, s Kyotem. Myslím, že budeme mít ještě příležitost o tomto hovořit později, podrobněji, ale eh, tak prostě vypadá ta otázka. Otázka jedna osoba, jedna povolenka, volná, tedy zdarma povolenka pro všechny. Další moje otázka. Potřebujeme také cestovní mapu pro eh, Evropu bez uhlíku na rok 2050. Budeme pokračovat po své cestě, budeme měnit Kyoto, budeme si dělat věci po svém. Já myslím, že bychom mohli všechno změnit, mohli bychom změnit i postoj, mohli bychom říci, když ostatní se k nám Eh, nechce, nechtějí připojit, eh, tak my si zvolíme plán B. Budeme mít na našich hranicích uhlíkovou daň. Zavedeme takovou uhlíkovou daň. Já jsem položil eh, tuto otázku několika partnerům a ještě jsem dostal odpověď. Děkuji. Pan ministr byl profesorem na univerzitě v Mannheim. Francois Groste. Děkuji vám, pane ministře. Já se pokusím to říci stručně. Vy jste před chvílí hovořil o potřebě používat uhlí, aby eh, byla také určitá energetická nezávislost. Řekl jste nicméně, je to třeba omezit. Ano, je pravda, že použití uhlí není moc dobré v boji proti klimatickým změnám, ale máme určitou metodu. Máme technologii, která umožňuje zachycování a uchovávání CO2, což by řešilo tento problém z hlediska eh, uhlí a dokonce i z hlediska plynu. Vím, že jsou tyto technologie, existují, víme, že mohou fungovat, ale je třeba to urychlit a najít potřebné finance chtít od Evropy, aby se e, podílela na těmto financování. Já se ptám, zda počítáte, že využijete veškerou svou politickou sílu a k tomu, aby bylo možné uvolnit finance v této oblasti a využívat tuto technologii v EU a uchovat si energetický náskok před Čínou, která, jak vím, velice intenzivně pracuje na této perspektivě. Děkuji a poslední otázka. Šelery Valazy. Děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji, pane ministře, že odpovíte na naše otázky. Já jsem byla před dvěma týdny v Polsku a právě proto, abych, abych tam se účastnila posouzení eh, energetické eh, otázky. Je to otázka také břidličných uh, plynu. Vy jste udělili 90 eh, povolení k průzkumu takovýchto zdrojů. Jakožto minister životního prostředí si určitě musíte krást také otázku ochrany podzemní vody. A má otázka zní, jak posílíte ochranu podzemní vody když eh, se budou provádět průzkumy břidličných, eh, břidličného plynu. Já hovořím o průzkumu, eh, nikoli o, o využívání, pouze průzkumu. Přitom je tady 500 až 600 různých toxických látek a je tady také ta otázka, že je třeba všechny ty plodiny prostě eh, soustředit a přitom víme, že Polsko nemá příslušné čističky. Eh, ptám se tedy, jak skloubíte tu otázku ochrany, eh, ochrany podzemní vody a otázku čištění těchto věcí. Já odpovídám polskému kolegovi. Chcete se vymanit ze závislosti na ruském plynu? Ano, výborně. Ale chcete klidně opadnout, upadnout do závislosti na USA, když budete používat předličný plyn, protože oni mají všechny tyhle ty, uh, technologie. Takže eh, je tady v Polsku snaha toto rozvíjet do velkého množství, i když to eh, vyvolá velké množství skleníkových plynů. A ještě otázka obnovitelných zdrojů. Překvapilo mě konstatovat, že v oblasti obnovitelných eh, zdrojů vůbec jsem neviděla jediný větrník ani eh, sluneční elektrárny. Jediné, co jsem viděla, byla biomasa. Ano, byla tam velká elektrárna využívající biomasu. Chceme-li diverzifikovat, a vy hovoříte o energetickém mixu, chceme-li diverzifikovat zdroje, je třeba rozvíjet obnovitelné zdroje energií, aby bylo právě možné splnit úkoly, které si Evropa klade. Merci beaucoup. Mm, děkuji. Ještě další řečník na mém seznamu. Ministra, ale především pana jako profesor. Chtěl bych vás přivítat, pane ministře, a vítám vás především jako profesora. Polské předsednictví nám nabízí vynikající možnost, abychom naslouchali takovým hlasům, které jsou silné a abychom přehlušili také lobistické skupiny. E, vy jste řekl, že chcete opustit dogma e, v životním prostředí a přitom e, však víme, že IPCC stanovilo eh, nesprávnou. Eh, teorii IPCC udělalo metodickou eh, firmu, když upozornilo na jeden jediný faktor, a to je obohacení CO2, přičemž těch faktorů je velmi mnoho. Je nutné mít hypotézy, které by byly vědecky argumentovatelné. Již nyní však vidíme negativní dopady na inovaci a na průmysl. Komunistický manifest by bylo možné také citovat ohledně tedy eh, strašidla eh, CO2. Eh, Polsko se musí zabývat ty tématem Evropského panelu pro klimatické změny. Je to skutečně naléhavá záležitost. Také proto, že se uskuteční konference v Durban a my se musíme připravit na Brazílii. Musíme chránit klima, ale především musíme chránit lidi. Přeji vám hodně úspěchů. weites Spektrum an Meinungen im Parlament, auch in diesem ano, v parlamentu i v tomto výboru máme velmi široké spektrum názorů, které se liší mezi jednotlivými věci. Máme k dispozici ještě 15 minut na veškeré odpovědi. Szanowni Państwo, Děkuji Pane předsedo, já chci poděkovat panu Florencovi za jeho úsilí práci na důležité směrnici. Co se týče výrobců elektrického a elektronického zboží, jsme vytvořili systém na nakládání s tímto odpadem směrnice, eh, kde byl, jejímž zpravodajem byl pan Florence, ve své přepracované podobě eh, eh, měla určité nedostatky. Co se co se, co se týče naší úlohy v Durbanu a toho, jestli si podržíme svou vedoucí úlohu, vážení poslanci, musím vám říci, že Číňané udělají to, co budou chtít udělat. A my nepřijdeme o, svou, o svou vůcovskou úlohu, tak se nic nestane ale jestli Číňané nesplní své sliby, tak žádné evropské vůdcovství nám nepomůže. Pakliže Čína bude chtít napodobit japonský vývoj a mají na to přání, právo, tak nebudeme hovořit o čtyřech stovkách ppm, ale spíše o 15 stech eh, ppm a to už naše planeta eh, vlastně neunese, eh, co se týče emisí CO2. Já jsem eh, s komisařem eh, hovořil o Číně a řekl jsem, že eh, pětiletý plán Číny není nic zvláštního, protože takový pětiletý plán nepomůže nahradit ten zastaralý eh, přístup, eh, který spočíval v tom, že se každý týden otevřela nová uhelná elektrárna. Zdá se, že v tom příští, že v té příští pětiletce bude růst HDP se sníží z 12 na 7 a Číňané tvrdí, že to je jediný způsob, jak snížit své emise eh, CO2 tím, že zpomalí růst HDP. My tady riskujeme nejen ztrátu své vedoucí úlohy, ale je tady nebezpečí, že se k takovémuto chování připojí i jiné země. Ten stávající dokument je neuspokojivý a Evropa si musí svoucovskou roli ponechat. Eh, konference eh, v Durbanu je důležitá a my musíme sjednotit své názory v Radě 27 ministrů ještě před počátkem této konference, pakliže chceme vlastně eh, propůjčit i validitu zpětně Kyoto, což chtějí naši partneři eh, vnější a chtějí to i eh, partneři, naši partneři z Číny. G7 plus Čína tvrdí, že toto si přejí američané, se zase tváří, že se jich to netýká a pakliže to tak bude, tak naše úloha je o to důležitější. My se musíme shodnout především sami mezi sebou. O tom se hovořilo v pondělí v sobotech. A ten převažující názor v současné době je takový, že jestliže ve svém úsilí máme zůstat osamoceni a jestliže máme také hradit veškeré náklady tohoto úsilí, potom druhé období platnosti kyotského protokolu prostě nenastane. Na druhou stranu si všichni dělají starosti s tím, jak málo se dělá pro ochranu klimatu a Čína rozhodně v, nadcházejících eh, šesti měsících se neujme nějaké vůcovské role. Nebude to ani Čína, ani Brazílie, ani USA. Budeme to muset být my, našich 27 členských států, kdo bude muset prokázat své ambice, ale neměli bychom v tomto úsilí zůstat osamoceni, protože ostatní nám sice zatleskají, ale dál budou uh, stavět své uhelné elektrárny. Tolik v odpovědi panu Arsenisovi. Ta cesta, kterou se vydáme, musí vést k úspěchu, ale musí to být uh, cesta i radikální. Otázka biodiverzity uh, pana Gebrandise. Já rozhodně věřím v to, že ekosystémy jsou cené. V šestém programu pro ochranu životního prostředí se nám zdaleka vše nepodařilo. My musíme změnit názor lidí na ekosystémy. Zdravý ekosystém je mnohem důležitější a lepší než nemocný ekosystém. Takový ekosystém by nás stál miliony. Kdyby se nám to podařilo vysvětlit ministrům financí, kteří neradi vynakládají finanční prostředky na ochranu životního prostředí, musíme jim vysvětlit, že hodnota ekosystému dosahuje miliard a trilionů euro. Někdy, když vidím takovéto údaje, tak eh, se k tomu stavím skepticky, ale podrobil jsem to jistému zkoumání a je to skutečně tak. Proto musíme vyčíslit, jaký prospěch nám plyne a naopak, jaké nebezpečí je spojeno se ztrátou ekosystémů, proto musíme najít finanční prostředky na jejich ochranu. Momentálně prozatím ještě nejsme v situaci, kdybychom uměli vypočítat hodnotu, cenost lesa nebo čisté vody. Ve Spojeném království byla provedena velice zajímavá studie, která vypočítává jak obrovských úspor lze dosáhnout při ochraně před povodněmi tím, že se dostatečně pečuje i o malé vodní toky. Pan Soniak. Zemědělství může být i spojencem. Nemusí to být vždy jenom potenciální nepřítel. My už jsme začali nabízet přímé platby, doplňkové přímé platby zemědělcům, kteří mají pozemky v území Natura 2000, pakliže budou plnit pravidla ochrany přírody. A myslím, že toto by mělo být pravidlem. Mnozí považují regiony Natura 2000 za břemeno. I místo, kam jezdím na letní dovolenou, je v tomto regionu Natura 2000 a já to považuji za pravé požehnání, protože vím, že nikdo na těch okolních loukách Eh, nezačne stavět. A toho si vážím eh, po každé, co se tam ráno eh, probudím, i když se tam momentálně moc často nedostanu. Když ale poskytneme zemědělcům správné pobídky, tak je jistě získáme na svou stranu. Zemědělci jsou ze své povahy ochránci země a půdy. a patří k nejekologičtěji naladěným lidem ze všech. Eh, hodnocení dopadů. Eh, pane kolego, to je něco, co vyučuji studenty a velice rád o tom budu během předsednictví eh, mluvit. Ne, mluvíme jen o životním prostředí, ale i o Eh, přírodě. My nemluvíme jen o životním prostředí přírodním, ale i o sociálním. A máte-li nějaké pochybnosti, pak mi vysvětlete, proč se protestuje proti obchvatům a proč se lidé přivazují řetězy eh, na eh, k budovám ministerstev, aby protestovali a demonstrovali proti stavbě obchvatu. My eh, se musíme vyrovnávat i s účinky odříznutí, když eh, budujeme infrastrukturu mezi eh, různými obcemi, je třeba zvažovat i dopady na zdraví, zvažovat skutečnost, že nové investice budou mít za následek nové osady. To vše se v Polsku zapracovává do hodnocení dopadů. V protestu se k budovám ministerstva nepřivazují řetězy zvířata ani ptáci, jsou to vždycky lidé. A pak tu jsou ještě ekonomické aspekty. Hovoříme i o ekonomickém prostředí a my považuje, zvažujeme i ekonomické aspekty, protože to všechno je třeba také zaplatit, což znamená, že musíme vyhodnotit náklady různých alternativních eh, možností, různých kroků. Říkáme tomu multikriteriální analýza. my se nesnažíme eh, vyčíslovat hodnotu živočišných druhů, druhů v dolarech. My nechceme, eh, my nechceme eh, oceňovat, vyčíslovat hodnotu lidských životů, které jsou ztraceny na silnicích. To není morální. My se pouze snažíme porovnávat přírodní prostředí se sociálním prostředím a i se sociálními aspekty, protože budujeme eh, dálnice, abychom po nich mohli jezdit. Musíme zvážit, co se stane i v případě, že taková dálnice postavena nebude. A nyní eh, snížení emisí oxidu seříčitého eh, v Polsku, Erika Mander až do roku 1989 eh, jsme měli centrálně řízený systém v Polsku, který nefungoval dobře. Já věřím eh, v ekonomiku, v její mechanismy. A snížení emisí eh, dusíku a síry je něco, co v Polsku řešíme podobně jako ETS. Ti, kdo překračují povolené emisní limity, musí přispívat do fondu, z něhož jsou odměňováni ti, jimž se podařilo emise snížit. Pan Vittorio Prodi. Durban. Budu velice rád, když se s vámi, pane Prody, budu moci setkat, abych vám vysvětlil, jaký plán má polské předsednictví, aby se konference v Durbanu přetavila v úspěch pro celý svět. A bude to úspěch pro celý svět, bude-li to úspěch pro Evropu. Rád bych měl příležitost vám vysvětlit, jak toho chceme dosáhnout, ale je to nelehká otázka. Co se týče cestovní mapy pro, rok, pro období do roku 2050 a danění emisí CO2, nemyslím, že by to bylo nemožné. My se musíme naučit vyčíslit náklady uhlíkové stopy, ale k tomu potřebujeme přesvědčit celý svět, musíme přesvědčit VTO. Myslím, že v Evropě máme právo říci, že když něco, že když někdo přestěhoval provoz z Evropy někam jinam, do nějaké země, kde potom může znečišťovat, jak se mu zlíbí, protože tam nejsou zavedené žádné emise, potom my máme právo takového výrobce finančně potrestat a nastavit mu na hranicích příslušná cla na vstup výrobků. Já jsem použil jednu z těch eh, kalkulaček eh, eh, uhlíkové stopy na internetu. Chtěl jsem si vypočítat, jakou uhlíkovou stopu ponechám, když třeba jezdím hromadnou dopravou, na své chatě letní topím dřevem a i jinak se velice snažím, ale bohužel výsledek byl takový, že se chovám k životnímu prostředí nepřátelsky, co se týče emisí CO2 a když jsem zjistil, čeho všeho bych se musel vzdát, tak to skutečně byla celá řada věcí, které teď eh, používáme. Nezbývá mi čas, abych to všechno teď podrobně vysvětlil, ale Chceme-li nízkoemisní Evropu a nízkoemisní planetu, vyžádá si to řadu obětí nás všech. A stručně k tomu břitličnému plynu. Já si nemyslím, že to vyústí v naši závislost na USA. Myslím, že závislost na určitých patentech je jedna věc, a závislost na jednom jediném dodavateli, který může libovolně zavírat či otvírat kohoutek, je něco úplně jiného. To je úplně jiná závislost. Neexistuje žádný ideální způsob výroby elektřiny a musíme se proto snažit elektřinu vyrábět tak, aby to životní prostředí poškozovalo co nejméně. Vy hovoříte o poškozování nebo ohrožování eh, spodních vod. No. Znečišťování spodních vod. Je ale třeba hovořit i o riziku spojeném s výstavbou eh, nové Eh, jaderné elektrárny a nebo rtuťových eh, odpadech eh, z klasické uhelné elektrárny. Ano, já jsem pro větrné elektrárny, ale do té doby, než se naučíme uskladňovat takto vyrobenou energii, než se naučíme uskladňovat gigawaty a teravaty elektřiny a prozatím takovou technologii k dispozici nemáme, do té doby tedy budeme muset mít vždycky kompenzaci eh, tedy v zajištěné, eh, v zajištěné energii, kterou vyrobíme. Takže nezbývá než eh, závidět Švédům za jejich 40% podíl hydroenergie, ale bohužel ani my Poláci, ani Němci, ani řada ostatních toto nemohou dělat. Co se týče klima skepticismu, pane Gierku, já nejsem klima skeptik, já jsem profesor a mám řadu důkazů, které podporují teorii, že k změně klimatu skutečně dochází. A kdybych měl důkaz, který prokazuje, že tisíce vědců po celém světě se staly obět, obětmi nějaké eh, kolektivní sdílené fantazie a nebo se dohodli, že celý zbytek světa budou eh, podvádět, tak bych eh, tak bych asi musel požádat nějaké texaské ropné, ropné magnáty, aby mi eh, dali peníze na to, abych něco takového eh, mohl eh, zveřejnit. Myslím, že existují jasné důkazy o lidmi způsobené změně klimatu. A jak bude postupovat čas, tak těch důkazů bude více. Otázky klimatu se řeší těžko, protože to řešení zabere celá století a my to pozorujeme už dvě nebo tři uplynulé dekády. dekády. Hmm, děkuji vám, pane ministře, za tyto odpovědi. A myslíme, že během té poslední půl hodiny jsme měli velice bohatou škálu důležitých bodů, které řešíme či podporujeme. Já vám mohu říct, že Eh, parlament bude velmi konstruktivním partnerem pro polské předsednictví a přeji vám hodně úspěchu. Doufám, že vás eh, opět uvidíme na plenárním zasedání ve Štrasburku a případně i zde u nás v našem výboru. Děkuji vám ještě jednou, vám i vašim spolupracovníkům a hodně štěstí polskému předsednictví.